Evropském eh, parlamentu po 18 letech. Vážený pane prezidente, vítejte znova v Evropském parlamentu. zaszczyt Vážený pane eh, prezidente, je pro nás ctí, že vás můžeme přivítat v našem středu, vás, prezidenta Demokratické republiky východního Timoru, pana Joseho Ramose Horty. Možná, že někteří si vzpomínají na váš projev před 18 lety, když jste hovořil o situaci e, na východním Timoru v době, kdy země ještě nebyla nezávislá a e, pouze někteří šéfové opozice, ti nejstatečnější, tehdy dokázali e, přijít s odvážnými vizemi. jako aktivní člen opozice eh, jste se zde v Evropském parlamentu zapsal všem do mysli jako hlavní vůdce eh, eh, hnutí nezávislosti. Přišel jste s pětibodovým plánem, jejímž, jehož cílem byla nezávislost, osvobození politických vězňů a také umístění mezinárodních vojenských sil v zemi a referendum o nezávislosti. Evropská unie eh, tehdy v roce 96 eh, také tyto eh, plány uznala. Pane, byly to, byly to plány vás, a také kolegy eh, Pela A oba dva jste v tehdejším roce obdrželi eh, Nobelovu cenu míru. Následně eh, pan Kušman dostal Sacharovovu cenu Evropského parlamentu. Poté referendum o nezávislosti Timoru, východního Timoru, e, přišlo s pozitivním výsledkem a nadešlo obtížné období usměřování. E, bylo třeba vytvořit důvěryhodné instituce a pracovat pro dobro občanské společnosti. Evropský parlament vždy podporoval ambice a činy e, pana prezidenta a také demokratického hnutí v zemi. V roce 2002 Eh, byla země prohlášena eh, za zcela nezávislou. Eh, zkušenost pana prezidenta je velmi důležitá nejenom pro východní Timor. Pan prezident teď velmi často cestuje po nejrůznějších zemích, rozvojových i jiných všude po světě a využívá příležitostí, aby občanům zemí a orgánům, vedoucím orgánům jednotlivých zemí Eh, pověděl o zkušenosti boje za nezávislost. Pane prezidente, je to pro nás úžasná příležitost. Ještě jednou srdečně vítejte a rád vám předávám slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, začnu své poznámky v angličtině a pak přejdu do portugalštiny a e, posléze opět do angličtiny. Byl bych schopen se k vám obrátit v pěti evropských jazycích, ale toto neučiním, protože bych se do toho nejspíš eh, sám zapletl, takže si vyberu jenom dva, angličtinu a portugalštinu. Jsem velice rád, že mám tuto čest eh, možnost eh, se k vám obrátit k této evropské instituci, která je skutečným představitelem diverzity a to celé Evropy. Musím říct, že díky evropským institucím a konkrétně e, Evropskému parlamentu jste vytvořili cestu od e, roztříštěnosti a nejednoty e, k směrem k míru, celistvosti, prosperitě a musím říci, že jako držitel Nobelovy ceny vám zde skládám dík za to, že jsem byl e, vaší institucí a Evropskou komisí v roce 2002 jmenován jako kandidát na tuto cenu. Pak e, jsou tady ještě e, na jedné straně stíny velkých mocností, na druhé straně je Asie s velkými novými giganty, kteří eh, stávají nad celým eh, kontinentem. A mezi těmito dvěma extrémy je Evropa, která by mohla propojit všechny v novém partnerství pro mír a prosperitu. Tato Evropa začlenování eh, se táhne od krásného atlantického pobřeží, které omývá Portugalsko, až k Asii Asii, tam, kde Asie začíná. Jak teď tady hovořím, tak musím říct, že jsem především eh, vděčný této slavné instituci. Jsem vděčný eh, také Evropské komisi a eh, jejímu předsedovi Jose Manuelovi Barrosovi již víc jak tři desetiletí tyto instituce stály pevně za námi v našem boji, dlouhém boji za svobodu. Jako mladý politik, diplomat, nejprve tajemník státní, potom ministr zahraničních věcí, poté premiér Portugalska byl eh, předseda Barroso vždy vášnivým obhájcem východního Timoru, podobně jako i dalších zemí v Asii a Africe a Latinské Americe. Ale udělal bych chybu, kdybych nevyužil příležitosti a nepoděkoval také celé řadě dalších, eh, dalším členům Evropské Evropskému parlamentu. Někteří z nich zde již nejsou, protože proces stárnutí je něco, před čím není pro nikoho úniku co jsme e, nalezli e, v této instituci, a to v celém její spektru, e, zprava až doleva, je to, že tady existovalo forum a existuje forum, které jsme nikde jinde nenašli, forum, kde jsme mohli hovořit. Portugalští členové Evropského parlamentu ze všech politických stran v 90. letech ze svých vlastních platů eh, věnovali finanční obnosy na eh, osobě, eh, která je dnes naším ministrem zahraničních věcí, Zakariovi Kostovi, který zde tehdy byl jako představitel našeho odporu během pěti let zde žil a portugalští poslanci zprava eh, až doleva z celého politického eh, spektra věnovali část svých měsíčních platů na to, aby tady tento muž mohl žít a mohl udržovat svou eh, kancelář. A jsou to také evropské instituce, které nám jako první na světě dali určitou průkazku, pas, abychom se mohli prokazovat zde v Evropském parlamentu jako občané občané východního Timoru a mohli sem mít přístup. Takže já se sem vracím s obrovským pocitem vděku, eh, který bych tlumočil rád vám všem. A teď bych chtěl přejít eh, do portugalštiny a zabývat se e, těmi cíly, rozvojovými cíly milénia, jak se s nimi vyrovnáváme u nás a co očekáváme od mezinárodního společenství směrem k nám. Východní Timor nebyl nezávislou zemí v roce 2000 a pouře, kdy jsme předložili svou první zprávu, o rozvojových cílích tisíciletí, tak jsme si stanovili první cíle, kterých bychom měli dosáhnout. V těchto letech eh, východní Timor prožíval skutečný mírový proces, který umožnil dosáhnout hospodářského růstu ve výši více než 12 snížení chudoby o 9 v uplynulých letech a také snížení dětské úmrtnosti a úmrtnosti dětí do pěti let. Dokonce to vedlo i k tomu, že jsme si stanovili cíle pro rok 2015. Třeba v roce 2007 se zvýšil počet dětí chodících do školy a o další procenta ještě v letech 2008 a 2009. Postupně se odstraňoval také odstraňovala také negramotnost dospělých eh, díky společnému programu mezi východním eh, Timorem a Kubou. Už teď se nám podařilo snížit negramotnost a čekáme, že do tří let eh, se nám podaří negramotnost celé vymítit. 30 státních příjmů přidělujeme na zdravotnictví a to vše díky agresivnímu veřejnému financování sociálních programů i díky přímým převodům peněz vdovám, starým osobám, postiženým a veteránům. A také se snažíme zvýšit zásobování potravinami a potravinovou soběstačnost. V roce 2030 eh, by už eh, měla být eh, naše země zbavená a té trvalé chudoby a většina naší populace by se měla tedy stát vyšší střední třídou. Pokud jde o ropný průmysl, tak tam byly uvedeny požadavky na transparentnost a iniciativy na transparentnost. A Transparency International ve své zprávě z roce 2007 klasifikovala východní Timor jako číslo jedna, pokud jde o transparentnost eh, řízení příjmu z ropy. Přibližně 30 poslanců našeho parlamentu tvoří ženy ve vládě taková portfolia, jako jsou finance, nebo spravedlnost, nebo školství, jsou v rukou žen. A máme také permanentní, nebo tedy stálý parlament mládeže, který má 130 poslanců a který byl nedávno zvolen po celé zemi. Mladí zvolení do tohoto parlamentu jsou eh, mladí lidé ve věku od 12 do 17 let. Vždycky jsme chtěli, aby v parlamentu, v tom mládežnickém parlamentu, byly rovným způsobem zastoupeny dívky i chlapci. Nicméně naše očekávání bylo ještě překonáno, protože v tom parlamentu je 68 poslankyň a 62 poslanců. Východní Timor je hrdý na to, že má jednu z nejhumanističtějších eh, ústav na světě, kde je zakázán trest smrti. E a sentença de prisão máxima é 25 e anos. A maximální trest odnětí svobody je 25 let. Neexistuje trest odnětí svobody na doživotí. Ratifikovali jsme všechny hlavní texty, které se týkají lidských práv. I nadále budeme pokračovat v tomto úsilí, abychom ještě více posílili dodržování lidských práv, svobody a důstojnosti všech. Naše vláda přiznává nadřazenost mezinárodního práva nad národními zákony. To znamená, že všechny naše zákony musí být v souladu s mezinárodním právem. Rád bych se teď vrátil do angličtiny. Nyní bych tedy rád se zmínil o problematice klimatických změn. Ehm, budu ovšem velmi stručný, protože eh, času mám málo eh, eh, bohatí a mocní nejvíce přispěli k poškozování životního prostředí a my všichni víme, že věda, technologie a průmysl v posledních dvoustech letech Eh, nicméně přinesly všem mnoho eh, pozitivního, přestože ty pozitivní přínosy byly rozděleny nerovnoměrně ve světě. V rozvojovém světě by ovšem eh, nebylo správné činit v pouze bohaté a mocné zodpovědné za poškozování planety, protože všichni neseme svůj díl odpovědnosti za poškozování lesů, řek a moří. Azie eh, nenese méně odpovědnosti než Evropa eh, eh, nebo Amerika, co se týče kroků k odvrácení katastrof i to, to do počtu obyvatel a proto vyvíjíme veliký tlak na eh, zemi Eh, minerály, vodu a podobně. Eh, v Ázii žijí eh, statisíce chudých lidí a my čím dál více spotřebováváme energie, která, tedy, kterou těžíme ze země a v mnoho zemí a mnoho obyvatel a zemí Asie vyhledávají energii jinde, v Africe, v Latinské Americe a podobně. A proto Východní Timor spolupracuje e, s Maledivami, dvěma nejmenšími azijskými státy na e, udržitelném rozvoji a ochraně e, životního prostředí, obnově životního prostředí, e, na problematice vodního hospodářství a zajištění e, zdravotní péče a odbourávání negramotnosti v regionu. Nyní výzva na adresu bohatých a mocných. Bohatí a mocní by se měli sami sebe stát eh, zda eh, jsou eh, jednotlivé politiky dostatečně efektivní v boji proti extrémní chudobě. Eh, vůdčí představitelé rozvojových eh, zemích eh, jsou často předmětem kritiky nedostatečného pokroku v mm, těchto zemích a z nedostatečného využití té různých pomocí a podpor, které jsme měli dostat od těchto bohatých a mocných. Nicméně prostý pocit solidarity s muži a ženami ženami ve Spojených státech, v Evropě a v Japonsku vůči eh, eh, lidem v ostatních částech světa jsou zcela patrné, nicméně je důležité, eh, aby také doch, se omezovala zbytečná a redundantní byrokratická aktivita všude ve světě i v našich zemích. dárci musí více investovat eh, po větší podíl tedy z těch dolarů, které investují na rozvoj venkova, eh, vody, eh, zdravotnictví, školství, tak, aby do, se také posílily národní aktiv, instituce aby byla lépe zajištěna demokracie a e, tak, aby tyto instituce mohly poskytovat služby a zajišťovat rozvoj lidí. Bohužel pouze hrstka bohatých zemí eh, dosáhla cíle, eh, co se týče procenta z HDP poskytovaného na podporu eh, rozvoje chudých zemí. A na mezinárodních konferencích spolu s hvězdami hollywoodskými a různými rokovými zpěváky tam Eh, jak si se o, o těchto zemích hovoří, ale ten zájem upadá po, v okamžiku, kdy zhasnou reflektory. A je skutečně smutné, když vidíme, jak eh, rychle je možné najít prostředky na pomoc krachujícím bankám a eh, podvodným realitním agentům a zastaralým průmyslovým podnikům, jaké desítky milionů dolarů jsou vypláceny v bonu bonusech neschopným a e, skorumpovaným e, představitelům, kteří způsobili finanční e, debakl a současně je velmi obtížné nalézt dostatek prostředků pro mezinárodní rozvoj. Věříme, že jeden moudrý a spravedlivý způsob, jak pomoci zemím, které trpí důsledky finančního přehrátí, je odepsat eh, právě e, zadlužení e, nejméně rozvinutých států a nejmenších e, států na světě, protože to jsou země, které čelí obrovským výzvám vnitřním i vnějším, nestabilitě, klimatickým změnám, extrémním hnutím v celé řadě oblastí na světě a především v jeho východní Asii a především v oblasti také Afriky. Východní Timor je privilegovaný v tom smyslu, že my nemáme ani halíř zahraniční zadluženosti. Takže my na vás apelujeme, e, ne proto, že bychom byli motivováni nějakými sobeckými zájmy. Ostatně když se podíváte na výroční e, finanční e, výkaz e, jednotlivých států z roku 2010, tak u východního Temoru tam najdete zajímavé údaje. V tom smyslu, že máme nejvyšší při nejvyšší přebytky na světě v porovnání s naším hrubým národním důchodem a opakuji nulovou zadluženost. Nicméně i my se cítíme velice solidární se zeměmi, které z různých důvodů upadly do zadluženosti, často bez vlastního zapříčinění a teď jsou tedy v situaci velice, velice eh, špatné. Eh, nebylo možno Eh, nevidět, že lze mobilizovat miliardy dolarů prakticky přes noc, aby byly zachráněny některé eh, pojišťovny či bankovní domy, eh, tak nepochybně tady musí snad existovat morální závazky a politická moudrost, aby bylo nalezeno mnohem méně finančních prostředků, které by přitom stačily na to, aby se vyhovělo požadavkům a závazkům těch nejchudších států, států, tak, aby se narovnaly některé e, nerovnosti, které stále na naší zemi přetrvávají ještě dodnes. Vaše excelence, e, zároveň, co tady k vám dnes hovořím, e, s hlubokým pocitem díků vám, Evropskému parlamentu, evropským eh, vůčím představitelům a všem partnerům, eh, tak zároveň bych chtěl s pokorou eh, také zaznamenat naše omezení a naše nedostatky. Ve východním Timoru a v většině rozvojového světa bychom neměli vlastně přejít do Eh, opačného eh, postoje eh, a začít tedy na lekce udělované Západem odpovídat lekcemi udělovanými E, námi směrem k západu, ale že bychom, e, myslím, udělali lépe, kdybychom se podívali do zrcadel a snažili se opravdu e, pohnout s tou obrovskou chudobou, která, sniž, která sužuje miliony našich občanů. Určitě bychom mohli věci dělat lépe, včetně u nás ve východním Timoru, přestože jsme hodně vykonali za těch 18 let nezávislosti. Některé z těch našich úspěchů jsem tady již zmínil, ale je tady celá řada oblastí, eh, kde se prostě ty úspěchy nedají kvantifikovat, nedají se změřit, ale jsou to zároveň úspěchy, které jsou rovnoceně důležité. Eh, například se nám podařilo eh, vyléčit zranění naší společnosti, usmířit eh, protikladné komunity, eh, se, eh, zahladit stopy válkou, války s Indonésií, která trvala přes 30 let a teď východní Timor a Indonésie jsou v těch nejlepších modních vztazích, které si lze jen u sousedských států představit. Podařilo se nám vytvořit mosty směrem k dalším zemím a máme diplomatické vztahy s více jak stovkou států po celém světě. E, to, to jsou e, výsledky e, a úspěchy, které se nedají kvantifikovat, nedají změřit. Naši občané, přestože byli 25 let okupováni a mají řadu vážných vážných eh, zranění, eh, tak eh, necítí nenávist k nikomu. Jde o naše přesvědčení, o naše uvědomění. Jsme rozhodnuti dosáhnout všeho, co si přeje naš, přejí naši občané a dosáhnout mírového a prosperující budoucnosti. Kež nám Bůh všemohoucí v tomto žehná. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji vám, pane eh, prezidente. 18 let tomu je, eh, kdy jako vůdce opozice eh, na východním Timoru s velkým mm, s velkou statečností jste představoval své velké vize. Dnes jste prezident svobodné a demokratické země. Blahopřeji, pane prezidente, a všechno nejlepší eh, vaší zemi a vašim lidem. Děkujeme vám za váš projev.